Eh, tento bod a hlasování proběhne zítra. A nyní se dostáváme k dalšímu bodu a to jsou jednominutové projevy podle článku 163 jednacího řádu. A takže začneme panem Rolénem. Merci, président. En décidant de faire... Děkuji, když jsme se rozhodli se uzavřít sídlo v tak bylo vyprovokováno společenské zemětřesení, které souvisí eh, také se subdodavateli. Toto rozhodnutí je o to víc nepřijatelné, že vychází z naprostého opovržení zaměstnanci a eh, také regionální politikou. 2003 byl Pilar propustil eh, 1200 lidí. A to ukazuje také obrovskou eh, odpovědnost eh, co do záchrany eh, těchto aktivit za cenu obrovských ústupků. I pod americkými vedením, kteří nemají ani odvahu k tomu, aby vysvětlili a kteří popírají jakákoliv pravidla sociálního dialogu. Tato katastrofa vyvolala obrovskou reakci, ale nejenom mezi zaměstnanci odbory, ale také to ukázala, jaké jsou ambice poli, eh, industriální politiky. Madame Dančila. Paní Dančila. Președinta, femeile din Europa, mai ales cele din zonele rurale... Děkuji. Eh, ženy v Evropě, hlavně na venkově, eh, čelí velkým potížím, když třeba hledají práci a kdy si chtějí zajistit finanční stabilitu eh, nebo třeba zajišťování zdravotní péče, eh, naráží na diskriminaci a násilí. A to má negativní dopady na eh, blaho rodin v Evropské unii. V Rumunsku jsme předložili návrhy veřejnoprávních opatření a které ale podle našeho názoru by bylo možné přijmout na evropské úrovni. Jedná se mi třeba o opatření, která by pomohla ženám na venkově nalézt stabilní zaměstnání nebo podporu pro ženy, které e, pracují v zahraničí, v jiných evropských zemích, zajištění e, třeba gravitestu zdarma a podobně. Jsme přesvědčeni, že e, všichni, když budou spolupracovat, tak najdeme řešení. Děkuji. η πρόσφατη αρνητική απόφαση της επιτροπής αναφορών για τις οφειλές της Dostali jsme negativní odpověď e, ze strany komise e, na e, v naši otázku a to nelze přijmout. Hovoří se tady jenom určitým tónem a vlastně to se týká i těch eh, válečných opatření. Tohle eh, vlastně je pošlapávání. Evropská eh, unie je teď takovou německou Evropou a mění se tady dokonce i dějiny. Tohle, o čem jsem chtěl hovořit, je vlastně rozhodnutí, které ještě izoluje Berlín. Vládní mluvčí Stefan Zajbert řekl, že očkodnění Eh, už eh, za, za druhou světovou válku už bylo eh, vyřešeno. Máme tady potom memorandum a spoustu dalších věcí a, a nezájem o Cyprasovou vládu. Vláda nic nedělá, ale nesmíme složit ruce do klína. Boj za odskodnění od Německa pokračuje dále. Pan Celimovič na minutu. Tak, Děkuji mnohokrát. Nadcházející volby v Bosně a Hercegovině eh, vedli k zájmu politiku především eh, rozhodnout se pro jednu ze dvou entit, tedy zda provést referendum, eh, i přesto, že nejvyšší soud v Bosně uvedl, že to je porušení ústavy rozumím tomu, do jaké míry je tato volební kampaň vedena a Eh, referendum nejenom, že spochybňuje suverenitu a bezpečnost země, včetně ústavní bezpečnosti, ale hrozí konflikty a nemůžeme dovolit, aby se konflikt opět vznítil. Eh, žádné volby nestojí za obětování tvrdě získaného míru na Balkáně. Mír a stabilita, to jsou věci, o kterých se nejedná, kde nejsou dovoleny žádné kompromisy komisi. To by jinak nikdo jiný míru nedosáhl. EU musí požadovat, aby bylo referendum staženo. Pan Ferreira. Děkuji, eh, paní předsedající. zvrácení eh, některý, nebo zvrácení těch eh, některých nejhorších politik poslední vlády je eh, velice eh, důležité eh, vrácení práv pracujícím, ale jsou tady také nařízení Evropské unie. Vy chcete zastavit cokoliv, co by zvrátilo ten stávající politický konsenzus a je nepřijatelné, aby se uvalovaly na Portugalsko sankce. To je vydírání pokud jde o zastavení evropských prostředků, e, kterými se snaží Evropská unie ovlivňovat e, portugalský rozpočet. Není to překvapivé. E, opět ukazuje to, že se musíme znovu zmocnit své měnové svrchovanosti. Potřebujeme vlastní banku, vlastní měnu, vlastní měnovou politiku a, a, a také eh, musíme obnovit. Eh, Pan Sebastian? Pan Sebastian? Děkuji vám, paní předsedkyně. Eh, španělské ministerstvo životního prostředí uvedlo, že zahájilo post vstup řízení, aby prohlásilo oblasti Katalánské Valencie a další zvláštní oblastí e, přírodopisného významu. Vláda projekt podporuje, ale i nadále jsou povoleny průzkumy pro těžbu ropy. E, v této oblasti a tyto aktivity ohrožují přírodní rozmanitost a také budoucnost této oblasti z ekonomického hlediska, protože ta je založena na cestovním ruchu. Evropská komise musí na tomto místě jednat. Španělská vláda vydala tato povolení proti evropským pravidlům. Komise s tím nic ale nedělá, ta musí naslouchat veřejnosti a vědcům, kteří poukazují na nebezpečnost. Tyto projekty musíme zastavit. Pan Korau. Sí, grazie, presidente. Děkuji, paní předsedající. U nás v regionu, v Sicílii, chybí asi pět tisíc hektarů eh, rostlin, které produkovaly kyslík, ale taky bohatství, příjmy a pracovní příležitosti. Já hovořím o citronicích, o eh, citronových sadech. A tento parlament odhlasoval dohodu o volném obchodu s Marokem a e, učinil tak, aniž by se zajistila vysledovatelnost značení produktů a některé e, produkty e, jsou prostě, nebo někteří kolegové nikdy v životě nepoznali chuť pravého sicilského citronu, takže tady bylo celé odvětví tím postižené. A existuje řešení, ta směrnice o sledovatelnosti se může změnit, můžeme aktivovat ochrana ustanovení. To jsou všechno věci, které udělat můžeme a měli bychom tak učinit co nejdříve. Děkuji. Před několika týdny, jak každý ví, došlo k hroznému zemětřesení, eh, který mm, poškodil tři regiony v mojí zemi. Já jsem eh, slyšel, poslouchal například jednoho ze starostů eh, těchto obcí, které byly nejvíce postižené, konkrétně třeba starosta Amatriče. A on mi říkal, prosím tě, pokud budeš mít příležitost o tom promluvit ve Štrasburku v parlamentu, eh, o návštěvě evropské delegace na místo postižené zemětřesením. Prosím tě, řekni těm lidem, ať mluví přímo s námi, se, se starosty s lidmi, kteří jsou tam tím přímo zasaženi, aby ty peníze taky přišly rovnou k nám. Oni lidé nechtějí odtud utéci, oni e, chtějí tady zůstat a, a chtějí čelit těm potížím a chtějí se vrátit do práce. Jsou to lidé, kteří mají rádi svou zem i svou práci a Eh, lidé, kteří eh, chtějí zachránit eh, svou identitu, svůj region, svou práci a Evropa by proto měla udělat maximum okamžitě. Πρόσφατα Je Επιτροπή na του Ευρω... Děkuji. Nedávno a výbor petiční Evropského parlamentu si připomněl tisíce obětí nacistické minulosti v eh, Řecku a vlastně odmítl eh, jejich eh, očkodnění. Ani se to nedostalo na veřejnost. Prostě akorát se hovořilo slovy německé vlády a pařížská dohoda a další dohody o válečných očkodněních tím nebyly prosazeny. Řecko má přitom nejvíce eh, obětí. 71 let eh, po konci války měly být znovu oškoděny oběti, a, ale opět eh, zvítězili ti, kteří přišli z hitlerové strany. Takže opravdu se musíme tady postarat o to, aby zde bylo dosaženo očkodnění, aby německá strana zde nebyla posílena.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 poukazuje, eh, vlastně vedla k tomu, že eh, eh, Ukrajinci ještě pořád se nedostávají snadno do Ukrajiny. Stovky migrant, tisíc migrantů se dostávají do Evropské unie bez problémů, ale eh, tisíce Ukrajinců i eh, Maďarů z Malokarpatské oblasti mají eh, má, má problémy. Musí čekat hodiny a, a činí oběti za rozhodnutí, protože chtějí se dostat do Evropské unie. Evropská unie by měla vytvořit nějaký rozpočtový plán ke zlepšení pohraniční infrastruktury tak, aby eh, hmatatelně tedy tímto způsobem eh, podpořila Evropskou eh, unii. Paní, Paní Grapiny, děkuji mnohokrát, vážení pane komisaři, vážení poslanci. EU se setkává s obrovskou krizí důvěry, s tím, jak těžko zvládala migrantskou krizi, teroristické útoky a Brexit. Potřebujeme opatření, která by zlepšila kvalitu života, bezpečnost občanů a zajištění eh, lidských práv bez ohledu na to, v které zemi lidé žijí. Komise bohužel po dvou letech eh, v úřadě zatím nemá jasnou strategii, kterou by mohla sdělit občanům, jak zvýšit důvěru občanů v Evropu, pokud nevidí žádnou změnu ve svém životě. Jako příklad vidíme fond EFSI, který nepřinesl žádné změny, žádné výsledky v životě občanů. A chci, aby komise věnovala pozornost ustanovením smlouvy z hlediska bezpečnosti a snížení rozdílu mezi regiony. Nemůžeme pokračovat v rozlišování šengenské a nešengenské oblasti. Občané u nás se cítí diskriminováni potřebujeme změnu přístupu. Děkuji vám. Trošku jste překročila čas a hlavně jste mluvila strašně rychle. Dobrá, takže nyní pan Jakovčič má slovo. Merci beaucoup. Děkuji. Jaká je budoucnost Evropské unie? Děkuji. Jaká je budoucnost Evropské unie? Po Brexitu když naslouchám některým kolegům, mám pocit, jako kdybych slyšel něco podobného před 25 lety. Mají totiž na mysli situaci před tím, než se rozpadla Jugoslávie. Mohl by Brexit být úvodem rozpadu Evropské unie? To není něco, co bych uvítal. Musíme hovořit o lepším propojení a o tématech, o kterých jsme již hovořili, o modelu konfederace. To vnímám jako budoucnost EU. Ale pokud nezměníme současnou politiku, i v tomto parlamentu riskujeme rozpad Unie. Pardon, monsieur Benito Ciluaga. A nyní pan Benito Ciluaga. Muchas gracias. Acabo de venir del campamento. Děkuji. Právě jsem dorazil z tábora v Kalé. Je to ostuda. Půl roku po eh, prvním nuceném vystěhování počet obyvatel se tam zvýšil o tři tisíce lidí a přitom plocha obsazená byla značně zmenšená. To znamená, že se značně zhoršily životní podmínky v tomto táboře. A vedle toho je vidět zeď, která roste čím dál více do výšky eh, za 17 milionů eur na výstavbu této zdi, která vytváří skutečně Evropu jako pevnost a kde na jedné straně jsou tedy ti uprchlíci, kteří utíkají před válkou a na druhé straně eh, jsou eh, ozbrojené síly, které je tam drží a obrovské rozpočty na ostrahu. To je důkaz neschopnosti řešit situaci, ten pocit invaze, který se tak líbí krajní pravici a populistické pravici. My naopak musíme přivítat všechny, kteří to potřebují, protože nikdo e, pořádně nehraje svou roli a víme, kdo to nakonec e, odnese. Jsou to tisíce uprchlíků mimo Evropu. Děkuji. Señora presidenta, ayer 11 de septiembre. Děkuji mnohokrát, předsedo. E, včera 11. září 2016 vydali lidé do ulic v Katalánsku, aby oslavili svůj národní svátek a volali po nezávislosti Katalánska. E, tato akce se konala už po páté, pátý rok za sebou. V EU jsme zatím neslyšeli tak vytrvalé volání po nezávislosti, jak vidíme u nás. Ale španělská vláda jedná proti demokratické logice a nesvolá referendum, takové jako se odehrálo ve Skotsku, aby každý věděl, zda většina katalánců chce nezávislost nebo ne. A rád bych oslavil včerejší úspěch, ale zároveň chci odsoudil španělskou vládu a její antidemokratický postoj, protože v demokracii nemá právo dusit svobodu, právo vzniká z vůle lidu a na to se u nás zapomíná v Katalánsku o tom výjimech. Paní von Storch. Děkuji, paní předsedající. Z Brexitu eh, si tady nikdo po naučení nevzal. Eh, tenhle týden německá vláda a Francie přicházejí s krásnou novou myšlenkou evropskou armády eh, s evropským rozpočtem a evropským výzkumem. Evropská komise plánuje eh, evropské eh, pracovní pojištění a také eh, v minimální mzdy pro určité a minimální sazby pro určité příjmy. A stejně chceme tady nejenom daňové právo, ale také chceme vlastní prostředky pro EU a například zavést do daně s CO2 nebo evropskou dálniční známku. Dámy a pánové, Britové ještě ani nevykročili z Evropské unie a my už se zamýšlíme nad tím, jak evropský superstát intenzivněji prosazovat. Já mám ten dojem, že jste si nic, jste se nic neponaučili. Nechcete se nic ponaučit a neponaučíte se. Lidé tohle opravdu nechtějí a, a příští referenda to naštěstí ukáží.

Eh, nechci se vyjadřovat k tomuto tématu eh, z pozice člena evropského parlamentu ale z pozice toho komu jde o to aby eh, v orgánech evropské unie se dodržovala zásada subsidiarity. já se chci vyjádřit proti tomu aby se takováto témata jaksi ehm, řekněme vnášela do debaty právě před evropským parlamentem z toho důvodu aby se v nich řešila národní politika. myslím si že naše rozhodování a naše jednání by mělo být zaměřeno na to co je skutečně obsahem smluv o fungování evropské unie a o fungování jejích institucí a jsem si zcela jist tím že bychom neměli porušovat zásadu subsidiarity i v řadě jiných témat. to z toho důvodu aby evropská unie byla především tělesem které funguje eh, v souladu s tím jak zároveň si přejí aby fungovala členské státy vlády, vlády těchto členských států a aby poskytovala dobrou službu občanům ve vymezených politikách. děkuji. Darling. Thank you, Děkuji, paní předsedající. Eh, desetiletí Evropská unie eh, posíl eh, života důležité prostředky do severní Anglie, do mého domovského regionu. Do roku 2020 jsme měli dostat přes půl miliardy liber v regionálních a sociálních fondech. Tyto peníze jsou základ naší lokální ekonomiky, tisíců pracovních míst, tvorby klíčové infrastruktury i inovací v našem regionu. Po hlasování o Brexitu je skutečné nebezpečí, že jeden jeden z nejchudších anglických eh, regionů by eh, se mohl dostat do velkých nesnází. Eh, ti, kteří byli pro odchod z Unie, nám slíbili, že budeme bohatší, ale ministři řekli, že akorát podepíší kontrakty, které byly do podepsány do tohoto podzimu, ale eh, já eh, vyzývám dnes eh, ministry britské vlády, aby zaručili dlouhodobé investice do regionu, jako je ten můj. Jarkin. Je Evropská komise a politická nedávné prohlášení paní Vestager, panu Moskvisiho ohledně vybírání daní v Irsku se mi zdá, že ne. Eh, řekl, že může i dát ty peníze na školy, eh, na eh, nemocnice ale eh, oni dobře vědí, eh, že eh, další země už jsou připravené na to, aby dostali svůj podíl. A teď tady je takzvaný bruselský úplatek a náš francouzský komisař nás v tom nechá vyvalet. Irové nechtěli tyto peníze po krizi. Tohle je tatáž komise, která je součástí trojky. Nutila nás Eh, zaplatit 60 eh, nákladů na krizi a vyplatit některé eh, držitele obligací, které určitě byly i francouzské banky. Bylo tady 350 milionů eur lidí, tedy mm, bylo to o těch brexitírů, kteří říkali, mluvili o 350 milionech eur, které nebyli schopni podložit. Madam Chair, the then... Paní předsedkyně, Reakce Finanfos na bankovně finanční krizi v Irsku obsahovalo na eh, pilíře jako eh, převedení dluhů na eh, jednotlivé rodiny a tvrdá úsporná opatření a další pilíř. To mělo no, jakožto špatná banka Ehm, ačkoliv lidé si nedovedli ani představit, jak špatná bude. Teď je vidět, že prodej nám spolu eh, s celkovým projektem byl založen na insider trading a eh, uplácení. Ehm, to představuje naprostý šok kdy eh, si vede o 72% méně, než činila jeho hodnota. Je potřeba takovéto kroky okamžitě pozastavit. Irská vláda nemůže zvládat šetření této věci. Irští daňoví poplatníci čekají na další šetření, aby se dostali k pravdě o tom, jak byli obelháváni. Pan Carver. Thank you. Děkuji Řada lidí hovoří o problémech v různých eh, zemědělských a já musím upozornit eh, na eh, šíření lesknáčka úlového v jižní Itálii. Tento parazit už působí katastrofu v včelařství v dlouhé dva roky. Viděli jsme, co nadělal v Kanadě a Spojených státech a teď se chytá v Itálii a zůstane tam. Paní předsedající, dnes vyzývám Eh, okamžitému eh, eh, zákazu vývozu všech královen z včelích z Itálie a dezinfekce z italských úlů. Jinak britští a evropští včelaři potom to volají ale bohužel nikdo jen, jim nenaslouchá. Teď je třeba jednat, nebo bude příliš pozdě. Pan Štětina. Je ne peux pas laisser Monsieur Štětina.

jakékoliv zpochybňování této skutečnosti je snahou o destabilizaci respektu k mezinárodním závazkům a k územní suverenitě. děkuji za pozornost. Pan Tanasescu. Děkuji, eh, paní předsedající vážení kolegové Europeană a adus cu ea instrumente ale partenerilor externi ai Uniunii Europene. No, přestože se to zatím ještě nestalo, ale vidíme tady velká varování od Eh, mezinárodních partnerů a firm, které sídlí ve Spojeném království. Japonská vláda vyjádřila obavy, co se týče japonských investic v Evropě na eh, pozadí, kdy eh, japonští investoři hovoří o EMA a vyjadřují výhrady k pokračující aktivitě této agentury. Takže já navrhuji, aby se sídlo Evropské lékové agentury přesunul do Romunska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 Ehm, což v tuto chvíli je velice naléhavé, si myslíme, a je potřeba to udělat rychle, proto, aby eh, Brexit nezablokoval aktivitu této agentury. Rumunsko má dlouholeté tradice v této oblasti a já bych eh, chtěl ehm, předložit také psanou deklaraci, písemnou deklaraci na toto téma, mm, abychom ukázali jako europoslanci, že eh, si přejeme silnou Evropskou unii, kde mají všichni členové stejnou důvěru. No, not me. <laughs> yeah, okay. Okay. Okay. Start again. Tak začnu znova. Děkuji. Britská vláda a není eh, spokojená eh, s tím, že vytáhla eh, severní Iry z EU a ještě navíc nám neříká ohledně svých záměrů ohledně budoucnosti. Brexit znamená Brexit, ale co to znamená pro lid v Anglii, Skotsko, Walesu a na severu Irska? Ti lidé nevědí a to samozřejmě poškozuje jak obce, tak podniky. Vlády musí teď nalézt způsob, jak respektovat demokratické přání lidí ze severu. 56% lidí hlasovalo pro setrvání, takže musí slouchat lidem, jako jsou obhájci lidských práv, podniky, Eh, dobrovolnický sektor, eh, studenti a politické strany, kteří všichni jasně říkali, eh, zůstat znamená zůstat. Stovky tisíc nás na severu Irska má irské pasy a to znamená, že jsme evropští občané, proto zůstat znamená, musí znamenat zůstat. Čaký. Pan Čáky. Elnök asszony,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 zaměří. Já jsem to učinila, Evropská komise projekt vnímá pozitivně, eh, tak jako výbor Libe. Eh, loni v prosinci Evropský parlament rozhodl a díky tomu tento program dostane milion eur, eh, tedy společně v rozmanitosti. Tak se ten projekt jmenuje, má začít v lednu, pak v dubnu a pak září, ale zatím ten projekt nikdo nerozjel. Je škoda, že komise zatím nereagovala. To chci zdůraznit a doufám, že se to brzy změní. Pan Negrescu. Astăzi peste 3 milioane de elevi și preșcolari au început un nou an școlar Dnes se vrací, vrací děti eh, do školních lavic a my si klademe otázku, jestli eh, vzdělání eh, jim poskytne lepší budoucnost. Vzdělávání se často vnímá jako náklad, ale je to investice do budoucnosti. Eh, tak mohou děti naplnit svoji budoucnost a díky tomuto přístupu eh, eh, bychom měli vidět lidi a ne jenom účetní čísla. A, jsme zavřeli do byrokracie a nemodernizujeme svůj vzdělávací systém. Evropská levice navrhla určitá opatření, díky kterým Ehm, má přesvědčit evropské zákonodárce, že je třeba jednat na podporu eh, budoucí generací. Jako mladá poslankyně bych vám ráda řekla, že mužská mládež chce, aby vzdělávání bylo eh, kompetencí Evropské unie a to prioritní. Pan Deli. Merci, madame Děkuji vám, paní předsedkyně. Eh, Cíl každého z státu západního Balkánu je e, připojit se do Evropské unie. E, na to nesmíme zapomínat, protože jinak to způsobí Eh, únavu z přidružení a proto jsem rád, že se EU velice angažuje na západním Balkáně. Přítomnost eh, křesťansko-demokratických hodnot je tam velmi důležitá. Eh, to ukazuje výsledky včerejších voleb, HDS v Chorvatsku a podobně, také výsledky v Makedonii nebo Bosně Hercegovině. Chci zde zdůraznit zvláště ambici vládnoucí srbské strany SNS, aby se stala přidruženým cenem

Příští zasedání se bude konat zítra od 9 hodin. Program byl uveřejněn, je k dispozici na stránkách Evropského parlamentu a tím končím dnešní zasedání a přeji všem hezký večer.